Pane Mimico, máte slovo na 15 minut. Já mám tu čest, že dnes před vás předstupuji jakožto kandidát na eh, komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Primárním cílem je eh, v případě rozvojové pomoci eh, zmenšovat a nakonec vymicovat chudobu je to součást našich evropských hodnot. Eh, solidarita. Solidarita zejména s lidmi, kteří žijí na, mm, za méně než jedno euro ročně. Pardon, denně. Solidarita eh, se ženami, eh, s obětmi sexuálních zločinů, s obětmi pronásledování, kteří jsou menšinami nebo dětskými vojáky. když dochází k zhroucení eh, nestabilních států nebo k terorismu v Africe, znamená to pro Evropu přímé ohrožení. Naopak tam, kde se daří obchodu, eh, tam to je příležitost mimo jiné také pro Evropskou unii. Evropská unie má výborné reference, pokud se týče rozvojové politiky. Patří spolu se svými členskými státy k těm největším dárcům rozvoje pomoci. Unie je také nejvýznamnějším obchodním partnerem rozvojových zemí a také klíčovým zdrojem technologií, inovací, investic a podnikání. Je hlavním a vůdčí silou v efektivitě poskytování pomoci a rozvoje pokud budu potvrzen v úřadu komisaře, zavazuje se, že veškeré své zkušenosti a vše, co umím, dám k dispozici Evropské unii, tak, aby si Unie vydržela, udržela postavení eh, šampiona rozvojové pomoci v příští dekádě budeme mít dva strategické směry a to je sice agenda po roce 2015 a jednání po dohodě s Kotonu. E, to mě vede k dvěma prioritám, které budu mít. E, současné cíle milénia e, poskytly výsledky, které jsou velice povzbudivé podařilo se za deset let na polovinu srazit chudob, chudobu. Nicméně eh, méně stále přetrvávají ti, kteří eh, předčasně umírají a umírají také eh, děti a žijí v chudobě, ale je jich mnohem méně, než bylo dříve. Na to můžeme být hrdí. Žena v Africe má 29krát vyšší pravděpodobnost toho, že zemře při porodu ve srovnání s ženou v Evropské unii. Zhruba 750 milionů lidí na světě nemají přístup k pitné vodě a mnozí, jsou to opět miliony, které umírají na podvýživu ve světě existuje nerovnost, zatímco Azie a Latinská Amerika se zvedají eh, pozbudivým způsobem, eh, subsaharská Afrika eh, je stále negativním příkladem. Je třeba snažit se vymítit chudobu inkluzivním a udržitelným rozvojem. Musíme bránit chudobě a tomu, aby vůbec mohla vznikat. Nový rámec musí Eh, se zabývat otázkami ekonomickými, ekologickými i sociálními v rovnováze. A také zde musíme dbát na plné respektování lidských práv, rovnosti, demokratických hodnot právního státu, míru a bezpečnosti. Eh, bude obrovskou výzvou všechny tyto výzvy sjednotit v jednom rámci, který bude platit pro všechny země, bohaté i chudé stejně ale je to výzva a v této výzvě musíme uspět. Nový rámec nám umožňuje nově postavit globální, eh, globální rámec pro to, aby rozvoje země mohly budovat udržitelné a inkluzivní společnosti a aby tak činili na vlastní zodpovědnost. Nejlepší, co můžete člověku eh, prokázat, je ne ukázat, že jste bohatí a můžete mu pomoct, ale eh, pomoci mu najít jeho vlastní bohatství. To znamená rozvíjet finance a rozvíjet prostředky implementace eh, všeho, co za peníze lze koupit. Já souhlasím s panem předsedou Junckerem, že eh, všechny státy by měly investovat alespoň 7 desetin HDP do rozvojové pomoci. Členské země se zavázaly, že této úrovně dosáhnou eh, v roce 2015, ale zdá se, že tomu tak bohužel nebude. Evropská unie měla v posledních letech své problémy, to je jasné, ale přesto bych eh, naléhal na členské země, aby se přihlásili k tomuto novému rámci. Chceme, aby naše pomoc měla maximální eh, účinky. Proto chceme kombinovat prostředky s jinými dárci a e, chceme, aby se prostředky z různých zdrojů vhodně doplňovaly. Dále je třeba, aby se lépe využívaly národní zdroje tím, že bude e, lép, lepší výběr daní, lepší vládnutí, boj proti korupci a tak dále. Taky chceme využít více inovativní finanční nástroje tím, že budeme vytvářet trvalý udržitelný růst. To se musí týkat všech, to znamená vlád, občanských společností a také jednotlivců. A jedině spolu můžeme všichni uspět. Navíc Unie musí si udržet svoji vůči roli při definování nové transformativní globální agendy pro solidaritu a pro zajišťování inkluzivní a udržitelné budoucnosti pro všechny. Moje druhá priorita bude eh, vytvořit a vyjednat nový rámec po vypršení smlouvy z Kotonu. Současná dohoda z Kotonu eh, patří k tomu nejvšeobjímajícnějšímu, co bylo kdy dohodnuto mezi severem a jihem. A je třeba, aby toto bylo úspěšné. Eh, není otázkou, zda země AKT jsou pro nás stále ještě důležité. Samozřejmě jsou, ale je třeba eh, postavit eh, budoucí spolupráci na nové základy, které budou reflektovat novou realitu. Eh, nemůže být to, co chystáme, pouhým pokračováním toho, co už je. Tato skupina států má svůj směr a také Evropská unie je v tom musí podpořit. Musíme je povzbuzovat v hodnotách, jako třeba respekt k základním hodnotám, přičemž je třeba brát v úvahu specifickou realitu jednotlivých zemí a regionů. Je třeba, abychom se bavili spolu o tom, jak, tento, jak toto partnerství nasměrovat do budoucna. E, začneme tím, že spustíme dialog. A moje třetí priorita e, bude lepší koherentnost našich politik svět je čím dál tím propojenější a vzájemně na sobě závislý. A to se týká míru bezpečnosti, energetiky, klimatické, eh, klimatických eh, změn, zemědělství a tak dále. Proto tedy koherence mezi našimi interními a externími politikami je naprosto nezbytná naše kooperace musí přesahovat pouhou pomoc, ale musí se týkat také eh, vědy, vzdělávání, genderové politiky, mobility pracovní síly a mnoho dalších věcí. Eh, musíme plnit své politiky. Eh, pan budoucí předseda komise Juncker zdůrazňuje tuto koherentnost uvnitř komise. Její nová struktura a Eh, dohoda pracovních eh, metod eh, s více z místo předsedkyní Komise pro zahraniční věci eh, k tomu všemu přispěje. Já osobně k tomu chci taky přispět. Rozová politika eh, musí hladce spolupracovat se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, s humanitární pomocí, obchodem, migrační politikou a tak dále a tak podobně. Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu se snažit více o větší koherentnost v oblasti rozvojové politiky a úzce spolupracovat eh, s místopředsedkyní Komise pro zahraniční věci. Budu chtít, aby naše hlavní iniciativy byly řádně monitorovány s pohledem upřeným do budoucna a povedou úzký dialog s kolegiem komisařů s tím, aby také mohli všichni takto přispívat k novým iniciativám. Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, Většina Evropanů se domnívá, že je třeba eh, pomáhat rozvojím zemí. Většina si myslí také, že je třeba pomáhat více a 70% Evropanů si myslí, že pomáhat třetímu světu pomáhá také Evropě. Abychom měli podporu veřejnosti, musíme vykazovat výsledky a musíme zdát o to, aby naše společné úspěchy byly viditelnější. Proto já se chci zaměřit na výsledky, aby bylo jasné, že investujeme správně. Příští rok bude Evropským rokem pro rozvoj. Je to ideální příležitost, abychom eh, navázali dialog s občany a vysvětlili jim, jakým způsobem funguje naše rozvojová politika. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, budu-li schválen ve funkci komisaře, budu usilovat o pokračující a úzkou spolupráci s vaším parlamentem tím, že budu respektovat závazek strategického a strukturálního dialogu a budu se snažit o také posílený pravidelný dialog s vámi. To bude totiž důležité proto, aby Evropa mohla výrazně ovlivnit tvar a tvář nového rámce spolupráce po roce 2015, abychom měli jeden hlas a jednu vizi. A já se těším na spolupráci s vámi